výborem příslušným v této věci. Paní Magdalena Alvarez mě písemně oznámila, že byla jmenovaná místo předsedkyní Evropské investiční banky a to počínaje 16. červencem 2010. Parlament bere na vědomí toto jmenování a na základě článku 7 odstavce 1 aktu o volbě zástupců Evropském parlamentu a to ve všeobecných přímých volbách a podle pravidla 4 odstavce 1 a 4 e, uvolňuje toto poslanecké místo počínaje 16. červencem 2010. Dále vás informuji, že podle předpisu 3 odstavce 3 a 4